rybolovu. Dovolte, abych ještě jednou velice přivítala tuto iniciativu. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. Tímto uzavíráme debatu a hlasovat budeme zítra v poledne. Nyní budeme projednávat zprávu o pana Salavrakose omezení rybolovu a teritoriální vody ve Středozemním a v Černém moři. Dávám nyní slovo na čtyři minuty zpravodaji. Pan Salavrakos, prosím. Paní předsedkyně, Paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, nejdříve bych chtěl všem poděkovat, eh, především těm, kteří spolupracovali na eh, tomto stanovisku. Jde skutečně o text, který je konzistentní a který je podporován naším výborem. Byl ve výboru přijat jednomyslně. Dnes jsme hovořili o omezení rybolovu v teritoriálních vodách, nejroznější mořské zdroje a také mořské prostředí jsou dočeny eh, touto otázkou. Vzniká zde určitý konflikt. Potřebujeme tedy určité hlavní směry pro to, aby konflikty v rybolovných eh, zónách byly vyřešeny. Základem samozřejmě přitom je eh, zákonodárství členských států a evropské zákony, také mezinárodní právo a mořské právo i příslušná ustanovení. Z 21 zemí pouze tři eh, mají eh, ještě mezeru a nepodepsali eh, mořskou úmluvu. Do budoucna však není vyloučeno, že toto bude ještě podepsáno. Ochrana rybolovných zdrojů a pobřežních vod musí být uspořádána tak, aby i tyto státy mohly podepsat úmluvu rybolovu tak, aby eh, byla dodržována stejná pravidla. Eh, rybolovné zdroje a také jejich kontrola i potírání eh, nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných aktivit jsou možné, bude-li existovat zákonný rámec. Rád bych viděl určité mořské oblasti, které jsou silně kontrolovány a ve kterých se pracuje v souladu se zákony členských států. Samozřejmě, že i zásada subsidiarity musí být eh, dodržována. Členské státy chtějí samozřejmě také eh, bránit své zájmy a proto je vhodné rozhodovat na nižších úrovních. Děkuji paní komisařce za snahy celé komise, aby mořská politika byla zapojena do celého rámce rozvoje mořských zdrojů. Existuje studie o nákladech a e, užitcích této iniciativy. Tím také vidíme, že je mnohem lepší a výhodnější dosahovat pozitivních výsledků ve smyslu rozvoje těchto mořských oblastí, což má zase dopad na ekonomiku. Nyní přecházíme ke spontánním eh, projevům a eh, dávám slovo prvnímu přihlášenému. Želim v prvom redu pozdraviti rad izvjestitelja Nejdříve bych chtěl přivítat práci s pravodaje a vyzvednout dvě zážitosti, které jsou obzvlášť významné. Jde především o respekt mezinárodního práva v případě konfliktů eh, při při eh, pobřeží eh, moří, tak jak je také řečeno. Přitom je důležité dodržovat eh, úmluvu OSN o ochraně moře. Takováto úmluva bude tedy také podporovat to, co bylo již přijeto v roce 61 mm, na základě zákonných pravidel. Dalším důležitým článkem je článek 15 umluvy, kde jsou také deklarovány eh, ekonomické zóny. Eh, ještě jednou zde jsou stvrzeny také evropské zásady eh, ochrany. Soudní dvůr umožní vylepšit eh, rybolovná práva. Pan Pikula je další řečník. Hvala lepo. U svom izvješću izvjestitelj Salvarakos ispravno uočava Děkuji. Ve své zprávě se pravodaj poznamenává, že v mořských oblastech probíhá eh, také mnoho pašeráckých eh, akcí, které ohrožují eh, mořské prostředí. V oblasti středo, mor, středozemního moře potřebujeme úplnou ochranu pobřežních oblastí a to takovou ochranu, která bude do zajištěna jak členskými státy, tak i třetími státy. V Jaderském moři eh, patří eh, zásoby rybolovné mnoha státům a některé ostrovy prožívají úbytek obyvatelstva. To se týká Chorvatska a má to vliv na rybolovné aktivity. Proto je nutné postupovat eh, jednotně eh, a vycházet z ekonomických dimenzí rybolovu pro lokální obyvatelstvo. Eh, paní Tomášík. Hvala lijepa. Kao zastupnica iz Hrvatske Děkuji vám. Jako chorvatská poslankyně a Chorvatsko má velkou část pobřeží a obyvatelstvo žije z rybolovu. Právě proto je otázka rybolovu a ochrana rybolovných zdrojů velmi důležitá. Jsem velmi ráda, že se je předložena tato zpráva s usnesením eh, a navrhuje tak také zabránit přílišnému eh, využívání rybolovných zdrojů exkluzivní ekonomické zóny umožní eh, chránit moře eh, pro všechny eh, pobřežní státy ve spolupráci. Jako členský stát můžeme také snížit toto přílišné využívání zdrojů a budeme se snažit pracovat s dlouhodobými výhledy Žádám komisi, aby nám navrhovala eh, konkrétní eh, otázky v této oblasti. Također se želim eh, pridružiti svým pochvalám. Já bych se chtěla připojit k blahopřáním zpravodaji. Víme, že Rybolov je sektor, ve kterém vznikají nové pracovní příležitosti a je to také zdroj bílkovin. Problémem je přílišné eh, využívání rybolovných zdrojů ve středozemním moři. To je veliký problém. A Není to znakem udržitelného rozvoje. Minulý týden jsme hovořili o řízení pobřežních eh, zdrojů, také z hlediska rozvoje měst a ochrany životního prostředí. Je nutné přijmout eh, strategický eh, rámec pro rozvoj středozemního moře a přilehlých oblastí. Podporuji takovýto postup. Nyní pan Milan. Komplimenti a Sara Lagos, che ha fatto un ottimo lavoro. Signor commissario. Děkuji. Děkuji za panu Sala Vrakosovi za jeho vynikající právu. Je to poměrně jasné, ta to zpráva vlastní iniciativy znamená, že parlament indikuje nějakou cestou, kterou se chce vydat a čeká, že komise něco bude produkovat, ale není to eh, běžná legislativní procedura. Já bych eh, mm, vrhoval eh, toto. Komise musí mm, brát ohled na to, co existuje ve Středomoří. Máme tam, měli jsme velice obtížné sezóny a Středomoří vlastně bylo ponecháno mm, na pospas těmto vlivům. My regulujeme v komisi eh, chování evropských zemí, ale co těch 14 států, které působí ve Středomoří, které nejsou členy Evropské unie. Pro ty neplatí žádná pravidla, kromě mezinárodních úmluv, takže já se domnívám, že Evropská unie musí e, přijít s politikou cílenou na tyto země, které se bude týkat e, zdrojů ryb v Středomoří. Mluvili jsme o dohodě s Mauretánií, mluvili jsme o oblastech, kde e, my e, rybaříme a Věříme, že Evropská unie by měla vytvořit celou sadu mm, dohod nebo smluv eh, s těmito státy. Nemělo by to být čistě jenom o rybách, mělo by to být o tom, aby respektovali evropská pravidla. Pokud tedy zpráva pana Savla si povede k této, tomuto typu iniciativy ze strany komise, tak parlament by eh, o to měl velký zájem a rybolov by měl šanci být úspěšný. Mm, děkuji za toleranci vůči přetažení času. Děkuji a na závěr má slovo paní komisařka. Madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, já velice vítám zprávu pana Sala Prakosa a sdílím jeho analýzu této situace. My všichni se shodneme na to, že oceány a moře jsou zdrojem růstu a rozvoje a že využívání moří a zdrojů eh, musí být udržitelné. Abychom dosáhli udržitelnosti, tak potřebujeme eh, pevný právní administrativní rámec, dobrý systém zprávy, efektivní řízení zdrojů, efektivní monitoring, kontrolu a prosazování regionálních eh, opatření. Ehm, klesající populace ryb v Středomoří a Černém moři vyvolává potřebu eh, reakce na evropské mezinárodní regionální úrovni. Musíme udělat naše domácí úkoly a musíme aplikovat naše vlastní legislativu, ať je to vlastně rybolovu nebo ekologie. Také musíme se e, usilovat o to, aby neevropští partneři šli stejnou cestou směrem k udržitelnému řízení zdrojů, aby byly rovné podmínky, nedocházelo ke sporům, anebo aby spory byly alespoň řešily smírči, smírnou cestou, což není vždy snadné. Vzhledem k tomu, že většina pobřežních států hm, ve Středomoří i v oblasti Černého moře e, nejsou členy Evropské unie a mm, exkluzivní ekonomické zóny nejsou implementovány ve Středomoří. Musíme pokračovat v oblasti eh, směrem posílené spolupráci, dialogu, regionálním strategiím. To je jediná cesta. Existující multilaterální fóra, jako je obecná komise pro rybolov, eh, Středomoří Mezinárodní komise pro zachování atlantických tuňáků a Eh, a bukureštská eh, mořská úmluva eh, fungují a mm, mm, se týče Evropské unie, tak například my jsme teď převzali iniciativu a snažíme se dále prosazovat revizi KFCN Potřebujeme revidovat tuto organizaci, potřebujeme zlepšit sběr dat jako podklad pro mm, vědecké um, závěry a musíme mm, pokračovat v tomto směru. Já jsem navštívila země eh, Středomoří Turecko, Rusko, Ukrajina a hodlám svolat konferenci na e, téma regionální spolupráce. Komise i nadále bude hrát svoji roli jako ochránce smluv a koordinátora. Členské státy, partnerské země musí také odvést svoji práci a dosáhnout udržitelného využívání s nízkým dopadem na životní prostředí. Například máme iniciativu členských států ve spolupráci s komisí eh, o oblasti Jaderské moře a tady již eh, se o tom hovořilo. Zřízení exkluzivních ekonomických zón je v kompetenci členských států, které by měly spolupracovat mezi sebou a s partnerskými státy, aby se zlepšil monitoring zdrojů a koordinace. Nedávná studie exkluzivních ekonomických zón ve Středomoří, kterou si vyžádala komise, jasně ukaz, ukazuje e, výhody, které e, lze získat, pokud pobřežní státy využijí svých práv v rámci úmluv OSN o e, námořním právu a využijí své exkluzivní ekonomické zóny. S tím jsme si jisti. V současnosti uvažuji o možné iniciativě podporu členských zemí, aby maximálně využili svých práv a povinností v rámci režimu exkluzivních ekonomických zón, aby bylo posíleno udržitelné řízení přírodních zdrojů a aby byl podpořen růst. Potřebujeme iniciativu podobného typu pro středomoří. E, tuto zprávu vítám a mm, roli komise je prosazování konstruktivního strukturovaného dialogu se třetími státy. Chci vás ujistit, že komise udělá všechno pro to, aby zlepšila řízení zdrojů a prosazování práva ve Středomoří a v oblasti Černého moře. Děkuji, paní předsedkyně. Končíme tuto rozpravu. Hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. Zítra zahájíme činnost v 8.30. Zápis je k dispozici na webové stránce. Tímto končím toto zasedání.